la Presidente. Buongiorno, colleghi. Dobrý den, kolegové. Zahajuji schůzi. První bod je zpráva kolegy Hefnera o předávání eh, utajovaných informací v držení radí, které se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropském parlamentu a nakládání s těmito informacemi. Hned dám slovo zpravodaji, kolegovi Hefnerovi, který má čtyři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, milé kolegyně a milí kolegové. Dnes eh, můžeme říct, že jsme se vydali rozhodujícím krokem ve směru více demokracie v Evropě, neboť demokracie se zakládá na myšlence, že politika eh, se neodehrává jaksi utajovaně někde v zadních zálech, že politika musí být transparentní a veřejně přístupná, tak, aby občané a poslanci, kteří jsou zvoleni občany, mohli sledovat, co se děje, tak, aby to mohli kontrolovat a legitimovat. Právě ta rozhodnutí, která činí politici. Toto konkrétně od nás, občané, jakožto od parlamentu, očekávají. To je úkol, který nám dali v rámci voleb. A parlament podle nové smlouvy má možnost a tím také povinnost Sledovat politiku Evropské unie, to znamená také sledovat proces vyjednávání rady, také například v oblasti mezinárodních dohod sledovat, kontrolovat a rovněž spolurozhodovat. To můžeme činit pouze v případě, když budeme mít k dispozici odpovídající informace. Dnes, bohužel, v mnoha případech tak tomu není. Jistě vzpomínáte na mnoho rozprav zde v parlamentu a také na veřejnosti. Jako příklad bych uvedl velké téma akta, kde jsme museli vyjednávat o zásadních mezinárodních dohodách, aniž bychom měli k dispozici důležité dokumenty, aniž bychom byli to posoudit, co vlastně bylo dohodnuto a s jakým záměrem. Je třeba to změnit a změní se to po té, co bude mít tuto dohodu. Toto je dohoda, kterou jsme uzavřeli v rámci důkladných vyjednávání s radou. Jde o to, jakým způsobem a za jakých podmínek v budoucnosti budeme mít přístup ke všem takovýmto dokumentům. Nejedná se pouze o vyjednávající do, dokumenty, které se týkají vyjednávání, která jsou již uzavřena. Jedná se to také pro, o, jedná se také o fázi vyjednávání takovýchto dohod, o strategické dokumenty, interní dokumenty. Rovná se to týká také o utajených do, do, dokumentů a také dokumentů, které jsou označeny jako přísně tajné. My jsme v rámci této dohody přesně si řekli, jakým způsobem se budeme chovat k různým typům těchto dokumentů. Rovněž jsme také dosáhli toho, že veškeré utajované dokumenty budou přístupné pro poslance tohoto parlamentu. Co se týče dokumentů přísně tajné top secret, tam jsou speciální postupy. A rád bych podotkl ještě jednu věc na adresu kolegyně a kolegů. Vědění znamená moc a je důležité, aby tento parlament měl vědomosti, pokud má kontrolovat radu. Rovněž je nutné, abychom odpovědným způsobem zacházeli s vědomostmi, které získáme touto cestou ne všechny informace, které budeme mít takto případ, přístupné, můžeme používat na veřejnosti a já jsem si jistý, že kolegové a kolegyně toto vědí. A ještě jedna věc, a toto je rozhodující krok v rámci vývoje evropské demokracie a jedná se, týká se to toho, že parlament nemá takovou dohodu pouze s komisí, ale právě i s radou a bude mít přístup k utajeným dokumentům. Chceme vědět, jak se například chová Evropská unie v rámci vyjednávání o klimatu či o světovém obchodu. Chceme vědět, jaké jsou hlavní linie vyjednávání, jaké jsou cíle při tomto vyjednávání. Naší povinností je, abychom Eh, se napojovali. To je úkol, který máme od občanů. Momentálně například eh, se zabýváme právy vyšetřovacích výborů, tedy výborů, které jsou založeny eh, například s cílem došetřit zneužití či nějaké další nesrovnalosti. A momentálně jsme neměli mít přísný přímý přístup k důležitým dokumentům, nemohli jsme si vyslechnout jisté typy svědků a tak dále. Toto vše si musíme vybojovat, vydobít v zájmu občanů a v zájmu demokracie, protože v opačném případě nebudeme moci vykonávat důležitou funkci, kterou vykonáváme pro občany. Ale momentálně máme tuto dohodu a já přeji všem mnoho úspěchů. Děkuji. Nyní řečnici za skupiny. Začneme EPP. Pan Traskovský, tři minuty, prosím. Grazie mille, signora Presidente. Uh, Nejprve chci poblahopřát vyjednávacímu týmu a panu Hefnerovi konkrétně uh, za to, že se dohodli. Není to snadné, především když uh, jsou zde dvě instituce, z čehož jedna má nové pravomoce a především v takto citlivé oblasti, a to jsou utajené informace. V tomto případě naši vyjednavači skutečně byli schopni se dohodnout na vyzrálé dohodě, to znamená smysluplný eh, přístup k informacím v držení rady. Možná eh, řada eh, to považuje za technickou záležitost, ale je to eh, důležitý krok k praktické realizaci přístupu, po čem jsme volali řadu let, a to je demokratická kontrola nad tím, co dělá Unie, což je v souladu s Lisabonskou smlouvou a s ustanoveními o transparentnosti, což byla vždy priorita našeho parlamentu po řadu řadu let, když se novelizovaly smlouvy. Poněvadž parlament chce zodpovědně rozhodovat, tak potřebujeme mít plný obrázek. Ovšem, jak řekl pan Hefner, je to součást širšího procesu, v rámci kterého eh, bojujeme za přístup k informacím, k různým informacím z vyšetřování a například nebo k informacím v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky. To nás ještě čeká. Náš vyjednávací tým si vedl eh, výborně a udělal to dobře. Právní rámec a zásady jsou již zakotveny. Teď jde o to, aby parlament to aplikoval, to znamená, aby nastavil takový systém, tak aby bylo možné implementovat tuto dohodu a využívat ji v praxi. A také nesmíme ztrácet ze zřetele, že tato dohoda eh, dává určitý prostor pro interpretace a já doufám, že Rada eh, bude mm, postupovat eh, v duchu spolupráce Eh, věříme v dobrou spolupráci mezi institucemi ve smyslu smlouvy, ale uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A eh, eh, zatím v tomto konkrétním bodě to v praxi bylo průchodné. A mm, jde o to, abychom měli komplexnější možnost kontroly nad mm, těmito informacemi. Pořád ještě nás čeká vyřešit otázku bezpečnostní zahraniční politiky. Tady je třeba vyslat jedno jasné sdělení. A to je, že instituce díky tomu budou moci lépe, informovaněji, efektivněji plnit své pravomoce a povinnosti a e, spoleháme na to, že i rada se bude konat transparentně, se bude chovat transparentně. Děkuji. Grazie. Děkuji eh, za eh, socialisty demokraty pan Guerrero dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci eh, především poděkovat panu Hefnerovi za zprávu, mm, kterou nám dnes předkládá a o které budeme i hlasovat posléze. Zde my máme různé specializované studie a manuály o demokracii, kde nalezneme řadu definic o tom, co je demokracie. Ale v zásadě 21. století znamená, že demokracie především je takový režim veřejného mínění a režim transparentnosti. Eh, političtí vůdči, nejenom se vůdci, se nejenom zodpovídají před občany a musí se tedy zodpovídat za své činy občanům, ale ale proto, aby parlament mohl plnit základní funkce, to znamená přijímat zákony a kontrolovat exekutivu tak, k tomu potřebuje informace a transparentnost a pouze takto může parlament plnit svoji funkci a to zastupovat občany. Eh, dohoda, o které dnes diskutujeme, obsahuje tři významné body, které třeba zdůraznit. Eh, zvyšuje se důstojnost, váha poslanců, kteří budou mít přístup k informacím zde ze, ze svého parlamentu. Rozšiřuje se zde škála poslanců, kteří budou mít přístup k informacím. Budou to moc dělat eh, poslanci zpravodajové, stínovi zpravodajové, poslanci z dotčených výborů. A závěrem zde v podstatě se i e, e, ruší e, tako, taková kategorie těch utajených informací, ke kterým potřeboval poslanec zvláštní povolení. A je třeba tedy ještě to dále rozvíjet a připravit takový režim, jak i budeme mít přístup k utajeným informacím v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky. Tady jde o to, aby parlament s radou se dohodli i na tomto, na podobné dohodě i v této oblasti. A já chci poděkovat eh, všem, kteří vyjednávali za parlament, i paní Harms, paní Wallis, pan Lene i pan Svoboda, ti vyjednávali předtím. Děkuji. Eh, on... Děkuji. Pan Rubik eh, má modrou kartu, kterou ukazuje, ano. Takže akceptujete modrou kartu? Pane Guerrero, prosím. Děkuji vám. Já se chci kolegy zeptat, zdali si myslí, že je rozdíl v utajovaných informací pro radu či pro parlament. Jak tady vidíte, jaké tady vidíte rozdíly mezi oběma institucemi, anebo má být stupeň utajování a utajované informace mají být ty tež? Ve skutečnosti eh, tato dohoda omezuje eh, škálu utajených informací, neomezit to eh, tedy generálně, to znamená povolit poslancům absolutní přístup bez nějakého osvědčení, takže to je tedy omezenější. Samozřejmě zde jde o to, eh, ale si jasně stanovit, eh, jaké jsou ty veřejné informace, ke kterým musí být široký přístup a informace spíše eh, privátní, ke kterým je třeba ten přístup nějak omezit. Takže to se musí ještě vymezit. Děkuji za Alde. Paní Jatemaky, dvě minuty. Haluan myös kiittää kollega Hefneria hyvästä Děkuji i já, děkuji panu Hefnerovi za dobrou spolupráci, také děkuji stínovým zpravodajům. My jsme měli stejný názor. Chtěli jsme transparenci a chtěli jsme také možnost občanů, aby mohli občané získávat informace. To se týká i nás. My potřebujeme informace, protože jinak nemůžeme provádět kontrolu a nemůžeme věci ovlivňovat. Je dobré, že obě dvě instituce se nyní shodly vzhledem k požadavkům na transparentnost. Není to bezpodmínečně obrovský krok, který byl udělán. Bylo dáno na papír to, co již se vlastně odehrává. Ale samozřejmě informace o zahraniční politice ještě chybí. A ta tyto údaje z zahraniční politiky nemohou být jakými si elitními údaji, které jsou vyhrazené pouze pro někoho. I my musíme mít přístup k těmto informacím, ale je třeba se dívat do budoucnosti a u další dohody to bude zajisté tak, že budou mít parlament i rada stejná práva na přístup k utajeným informacím. Děkuji. Děkuji za EKR, pan, pan Fox, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Hefnerovi za jeho práci ve funkci zpravodaje. Moje skupina podporuje tuto dohodu. Tato, tento parlament má před sebou velké úkoly a musí také pohánět eh, komisi a radu k zodpovědnosti. Musíme zabezpečovat, aby se správně vydávaly peníze daňových poplatníků a aby se pracovalo transparentně. Tato dohoda s radou je podobná jako dohoda s komisí a já toto vítám. Musíme vyvážit naše potřeby transparentnosti s legitimními právy jednotlivých států na důvěrnost určitých dokumentů a já se domnívám, že tato zpráva právě takto vyváženě postupuje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Grácie. Děkuji. A nyní bych měla dát slovo paní Verža, ale nevidím je, nevidím je zde v sále. A takže kolega Angurakis, kterého také nevidím v sále, takže dám slovo těm, kteří měli zájem v Catch the Eye. Pan Herenauser, prosím. Možná několik zajímavých informací. Před nedávnem jsme eh, jakožto poslanci interpelovali Radu, komisi a další. Rovněž jsme měli písemnou otázku eh, Evropského parlamentu generálnímu tajemníku a cílem bylo zjistit, kolik utajovaných dokumentů eh, existuje v Evropské unii. A výsledek byl tento. Evropská komise nám žádnou informaci o tomto neposkytla. Poukázala na to, že by to, bylo to doprovázeno příliš velkými správními kroky. A já bych tady apeloval tedy na komisi, aby zveřejnila údaje o počtu utajovaných dokumentů. U rady jsme zjistili velkou transparentnost. Poskytli nám přesné rozzaření podle stupňů eh, utajovaných informací, podle stupňů tajnosti, kolik jakých dokumentů tam mají, tedy velký kompliment radě. Co se týkalo eh, další instituce, tak tam byla velice taková smíšená odpověď a takže na to bychom se měli ještě podívat. A zajímavý byl výsledek, který se týkal Evropského parlamentu. E, naš, náš dotaz byl zodpovězen tímto, že v posledních letech byly Evropskému parlamentu předány předáno pouze 10 takovýchto dokumentů a když se podíváme, že ročně eh, v internetu Evropské unie máme tisíce takovýchto dokumentů, tak musíme říct, že Evropský parlament je vyloučen z toku informací takovýchto utajovaných dokumentů a to samozřejmě není slučitelné s kontrolní pravomocí parlamentu. Myslím si, že by bylo smysluplné, kdyby jednotlivé instituce eh, zveřejňovaly počet eh, utajovaných dokumentů na svých internetových stránkách, tak abychom se mohli podívat na to, zda ten počet klesá či stoupá a eventuálně by mohli poskytovat i další informace k tomuto. Děkuji. Slovo na dvě minuty má zpravodaj kolega Hefner. Möchte mich zunächst já bych chtěl srdečně poděkovat kolegům za tuto rozpravu, protože my tady nepracujeme sami pro sebe. My zastupujeme občany Evropy a v této souvislosti máme důležité úkoly. My jsme povinni kontrolovat účinnost orgánu i rady a také jsme povinni eh, v rámci rozpočtových pravomocí a legislativních pravomocí provádět monitoring. A to můžeme dělat jenom tehdy, když budeme mít informace. A znalosti vědět, to je moc a to platí především v politice. Diktatury platí pracují tak, že občané se nedozví nejdůležitější věci. A transparentnost je hlavní devizou. A my dnes e, uděláme velký krok tímto směrem. Stížnosti, které přicházejí, znám, že jsem nedostal ten či onen dokument. My jsme dnes uzavřeli dohodu, ale kultura a praxe se teprve musí vyvinout. To znamená kultura proaktivní výměny informací. Ale já já na to sázím. My zatím nevíme, zdali všechny dokumenty dostaneme okamžitě. My ale zajisté víme, že bez této dohody bychom nedostali velkou část dokumentů a nedá se nadále počítat s tím, že parlament by nedostal příslušné dokumenty, jako například akta a přitom by o nich jednal. Nebo se to týká také dialogu o lidských právech v Číně. A potom moje kolegyně Hautala musela jít do rady a mohla se tam seznámit s některými dokumenty. Ale ale zpravodaj ani výbor se s dokumenty nemohli seznámit. Ale to se změní, to je velký krok pro transparentnost a transparentnost je předpokladem pro fungující demokracii. Já vyzývám všechny kolegy, aby toto nové právo účelně využívali tak, abychom mohli plnit nové úkoly. Já bych chtěl poděkovat eh, radě a také kolegům z parlamentu. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Tím jsme uzavřeli rozpravu. Hlasovat budeme dnes ve 12 hodin. Přejdeme nyní ke zprávě Geringer o e,